Vážené dámy, vážení pánové. Veličenstvo, jménem členů Evropského parlamentu vás srdečně vítám tady v našem parlamentu ve Štrasburku. Je to už vaše čtvrtá návštěva u nás a je to výraz toho, eh, jaké přátelství a jakou úctu chováte k parlamentu a k občanům naší Evropské unie. Také vaše delegace. I tu srdečně vítáme, vítám zejména oba prezidenty eh, komor jordánského parlamentu, prez, pr, předsedu Senátu a předsedu poslanecké sněmovny Jordánska a jsme rádi, že tu máme mladé jordánské studentky a studenty, kteří přijeli s vámi ve vaší delegaci a dnes jsou tady na tribuně. Vítáme vás. Veličenstvo, jménem parlamentu opakuji to, co už jsem řekl. Ve vaší přítomnosti to musím zopakovat. Chtěli bychom vám vyjádřit eh, naši soustrast k, se zavražděním Muese sebe, člena vašeho letectva, a všichni jsme v vyšlenkách s jeho pozůstalými, a chtěli bychom vyjádřit eh, svoji soustrast a soucit. My jsme s hrůzou vyslechli tu zprávu a zhlédli jsme obrázky o zavraždění tohoto mladého pilota. A skutečně si neumíme představit, že lidé jsou schopni dopustit se takovýchto barbarských činů. Barbarské a kriminální činy tzv. islámského státu nás naplňují odporem a jsou to jednotky, které eh, jednají mimo jakoukoliv normu a mimo všechny hodnoty, které nás spojují. Na útěku před hrůzami terorismu a občanské války v Sýrii u vašeho souseda už dnes víc než milion Syřanů našlo útočiště v Jordánsku a my v Evropském parlamentu objevujeme velkorysost jordánského národa a jsme si vědomi toho, jaká výzva to pro vaši zemi je. Dovolte mi, abych jménem Dovolte mi tedy, abych vám a vašemu lidu vyslovil naši plnou podporu a solidaritu s vaší zemí v těchto obtížných časech. Chceme, aby Jordánsko eh, mělo naši podporu při reformách. Vy, veličenstvo, jste zahájil tento reformní kurz a tím jste vlastně vyhověl přání vašeho lidu po změnách. Zjistil jste, že reformy, mír a dodržování lidských práv jsou to, co může být ve vašem regionu. V rámci Mezinárodní aliance proti takzvanému islámskému státu je Jordánsko a Evropská unie partnery. Chceme, aby jordánský národ mohl žít důstojně a bezpečně. Vy, veličenstvo, už mnoho let eh, k tomuto přispíváte rozhodující měrou, přispíváte k tomu, aby se vrátila bezpečnost do regionu a v současnosti se vaše země podílí hlavní měrou na tom, aby eh, zabránila vojenským milicím v jejich akcí. Je to otázka boje proti extremismu a rasové nenávisti. Pokud jde o tyto obtížné doby, pokud jde o menšiny, tak Jordánsko je tolerantní zemí, kde lidé nezávisle na své víře, na svém vyznání mohou koexistovat v míru. A pokud jde o vzpomínkový pochod v Paříži eh, a vaši účast na tomto pochodu, tak to byl velký signál a významný signál. Děkujeme. A tímto signálem jste ukázal. Ukázali, že Jordánsko se opakovaně staví proti terorismu a je pro toleranci a respekt. A nakonec eh, výsosti my jsme o tom už hovořili. Eh, vaše angažovanost, vaše angažmo má, eh, pokud je o mírové vyřešení konfliktu, který je v Palestině, to jsou věci, které s vámi sdílíme, jsou to hodnoty a my v nich budeme pokračovat a podpoříme je tak, abychom to společně zvládli. Skutečné přátelé člověk pozná až v dobách těžkých a my jsme pišni na to, že Jordánsko a jeho král je naším přítelem. Veličenstvo, srdečně vás vítáme v Evropském parlamentu a máte slovo. Pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, děkuji vám. Jordánsko si váží dlouhodobého přátelství eh, s touto velkou institucí a vážím si vašeho pozvání zde dnes promluvit. Dovolte mi také, abych poděkoval občanům Štrasburku eh, za vřelé přijetí. Toto město reprezentuje vždy symbol přechodu Eh, od války k míru. Je symbolem usmíření a jednoty Evropy. My friends. Přátelé, lidé vzkvétají tam, kde panuje vzájemný respekt. Na tom je založena civilizace a na tom se zakládá i budoucnost. Nicméně koexistenci je nutno budovat a budovat ji znovu a znovu v každé generaci. Společné dobro lze bránit pouze bdělostí a akcí. A to znamená víc než jen bezpečnostní opatření. Lidstvo se musí ozbrojit ideály, spravedlností a hospodářskou a sociální inkluzí. Dnes jsou to zvlášť důležité výzvy. Náš svět čelí útoku teroristů s bezohlednými ambicemi. Jejich motivem není víra. Je to moc. Moc, kterou sledují tím, že drtí celé státy a společenství v rámci sektářských konfliktů a zasahují vážné údery a způsobují utrpení po celém světě. Násilná vražda eh, ze strany islámského státu jordánského hrdiného pilota, rozlítila všechny Jordánce a otřásla celým světem. Reakce Jordánska byla rychlá, vážná a rozhodná. A my ve svém boji budeme pokračovat. My i ostatní arabské i muslimské státy hájíme nejen náš lid, ale i naši víru. Je to boj, který musí být veden muslimskými národy, a to v první, v přední řadě. This is a fight. Je to boj uvnitř islámu. Zároveň musíme nebezpečí extremismu vnímat takové, jaké je, tedy globální. Tato hrozba neexistuje pouze v Sýrii nebo v Iráku. Je to hrozba, kterou vidíme také v Libii, Jemenu, na Sinaji, v Mali, v Nigérii, v africkém rohu, v Ázii, v Americe i Austrálii. I Evropa utrpěla podlé útoky a ukázala při nich neochvějnou odvahu. Vaši přátelé jsou s vámi. V lednu e, jsem společně s Raniou ve Francii pochodoval proti násilí a proti zastrašování. Přátelé, Někteří občané Evropy si stále pamatují hrůzu, která zasáhla tento kontinent na konci 30. let 20. století a pamatují světovou válku, která na tuto hrůzu navázala a v to vše kvůli jedné agresivně expansionistické ideologii založené na nenávisti a znevážení samotné esence lidskosti. Válka v Evropě se stala válkou světovou. Dnes bojujeme v podobné válce. Ve válce proti expanzionistické ideologii, která je nasycena nenávistí, která páchá vraždy ve jménu Boha a víry, aby obhájila zlé činy, které netoleruje žádné náboženství. Je to válka proti teroristům, kteří znevažují hodnoty islámu a hodnoty humanity. Naše vítězství je odvislé od naší jednotnosti. Role Evropy je přitom zásadní. Pouze spoluprací mohou naše regiony uzavřít kanály podpory teroristů a zvítězit nad jejich záměry. Je rovněž zásadní, aby naše regiony obnovily ten zdroj naší velké síly, tedy vzájemný respekt který nás svazuje a pojí. Zejména mladí lidé musí nalézt inspiraci v našich hodnotách odmítajících násilí, v hodnotách, které jsou mírotvorné a které utvářejí inkluzivní společnost. Dovolte mi nastínit eh, tři důležité oblasti. Za prvé, jde o smysluplný vztah mezi vyznáními o tom, že budeme jednat s lidmi, kde žijí. Jde o dialog respektu. Na tom je založena každá společnost. Útočit na ostatní a vylučovat je, urážet ostatní lidi a jejich víru nebo jejich přesvědčení, to není cesta vpřed. Budoucnost leží v jednotnosti a v respektu, ne v rozdělování a ve stereotypizaci. Evropa je v tomto pro nás důležitým partnerem. Zejména tím, že pomáhá zastavit celosvětovou vlnu islamofobie. To je jed, který je založený na špatném vnímání a vyloženě hraje těmto extremistům do karet. A proto je tak důležité jasně vysvětlit, co to znamená být muslimem. Já a bezpočet dalších muslimů jsme se učili od prvních tříd ve škole, že naše náboženství vyžaduje respekt a péči o druhé. Prorok Mohamed sám řekl, cituji, nikdo z vás opravdu neuvěří, dokud svému bratru ve víře nepřeje to, co si přeje sám pro sebe, konec citátu. A to znamená být muslimem. Konečně mezi jmény Boha slyšíme Bůh slitovný, Bůh milosrdný. Celý svůj život, každý den, jsem slýchal a používal pozdrav a salamu alejkum, tedy přání tomu druhému, aby byl tento požehnán mírem. To znamená být muslim. More than a thousand. Už víc než tisíc let před vznikem ženevských konvencí dostávali muslimští vojáci rozkazy nezabíjet děti, nezabíjet ženy, nezabíjet starce, neničit stromy, nezabíjet eh, kněží, neničit eh, kostely. To jsou ty samé hodnoty islámu, které jsme se my učili ve školách. Eh, neničit a neznesvěcovat svatá místa, eh, kde se velebí Bůh, tedy ať už je to mešita, eh, kostel nebo synagoga. This is what it means. A to znamená být muslim. Jsou to hodnoty, které já učím své děti a které oni budou učit ty své. Přátelé, i mne rozlítily a zarmoutili nedávné útoky v některých zemích proti křesťanským a jiným menšinovým společenstvím. Je to provinění proti lidskosti i proti islámu. Arabští křesťané jsou integrální součástí minulosti, současnosti i budoucnosti našeho regionu. Jordan is a Jordánsko je muslimská země s hluboce zakořeněnou křesťanskou složkou. Společně jordánský lid vytváří nedělitelnou společnost, jsou to všichni přátelé a partneři při vytváření a formování naší země do budoucna. Muslimové celého světa hrají klíčovou roli v globální porozumění. I naše víra jako ta vaše přikazuje milost, mír a tolerantnost. Prosazuje, stejně jako ta vaše, rovnou lidskou důstojnost každého člověka, mužů, žen, těch bližních i cizích. A tito psanci islámu, kteří popírají tyto pravdy, jsou v menšině oproti tomu oceánu věřících. 1,6 miliardy muslimů po celém světě. Vlastně tito teroristé učinili za svůj cíl právě světové muslimy. My jim nedovolíme nám takto víru sebrat. Přátelé, druhá oblast, klíčová pro globální harmonii, je mezinárodní systém, který by všemu, všem lidem dal takovou míru respektu, jakou chtějí a jakou si zaslouží. Znovu a znovu slýchám otázku, proč svět nehájí práva palestinců. Tento mírový proces opakovaně selhává. Dovolte mi říct, jak vypadá situace v reálu. Máme více iz- izraelských osad a daleko méně respektu pro okupované Palestince. Toto je selhání, které vysílá velmi nebezpečný signál, protože eroduje důvěru v mezinárodní právo a mezinárodní společenství. Ohrožuje tak pilíř světového míru, tedy že konflikty musí být řešeny politickými prostředky, ne silou a ne násilím. A e, poskytuje to tak extremistům velice silný bojový pokřik, protože oni e, využívají tuto nespravedlnost a tento táhnoucí se konflikt k tomu, aby si vytvářeli vlastní legitimitu a aby rekrutovali zahraniční bojovníky napříč Evropou a napříč celým světem. Je čas myslet na budoucnost a na to, jakým způsobem tento trvalý konflikt bude plodit další nenávist a násilí a teror po celém světě. Jakým způsobem můžeme bojovat tuto ideologickou bitvu, pakliže nenastíníme pos- další postup směrem za palestinsko-izraelským mírem? Naše země společně musí poskytnout dostatečnou sílu a prostor pro vytvoření definitivního a komplexního vyřešení tohoto konfliktu. Dámy a pánové, třetí kritická oblast je prohloubit naději. Protože radikalizace bují tam, kde je hospodářská nejistota a kde dochází k vylučování ze společnosti. Abychom vytvořili míru milovný svět, potřebují všichni lidé příležitosti k tomu, aby naplnili svůj potenciál a vedli kvalitní a dobré životy a pomoc jim v tomto je důležitým signálem ze strany respektu. Evropský parlament uznává důležitost vytváření sociálních a hospodářských příležitostí, například tím, že rok 2015 vyhlásil rokem rozvoje. Pro Jordánsko je rozvoj prioritou. A přes všechny regionální výzvy jsme vždy jsme se vždy zasazovali, abychom eh, vytvářeli nová pracovní místa a zlepšovali eh, kvalitu života prostřednictvím reform a partnerstvími, jako například s vámi. Jordánsko si váží našeho silného partnerství s Evropskou unii a s jejími členskými státy. Zavazujeme se s vaší podporou k tomu, že budeme pracovat i nadále eh, na prohloubení našeho partnerství do budoucna. Jordánsko pak rovněž bere, bere velice vážně eh, své morální závazky vůči ostatním. Přes nedostatek prostředků jordánský lid otevřel svou náruč uprchlíkům, kteří prchají před regionálním násilím. Jak zmínil pan předseda, Jordánsko již přijalo tisíce iráckých křesťanů v minulém roce a kromě toho poskytuje přístřeší 1,4 milionům eh, syrských uprchlíků, což je 20 populace. A to je proces, který probíhá již několik let. Pro srovnání to je víc uprchlíků, než kdyby Francie hostila celou populaci Belgie. Naše země je malá, ale je teď třetím světovým největším příjemcem uprchlíků a já děkuji vám všem, kteří nám pomáháte tuto naši globální odpovědnost naplňovat. Přátelé, vaše podpora vysílá důležitý signál nejenom mému lidu, ale všem těm, kteří se chtějí na cestě za mírem a moderací posunout o krok dál. Evropa je s vámi. Naše regiony, náš lid, nenajdou lepších partnerů a bližních než jeden druhého. Pojí nás jak naše dějiny, tak naše zeměpisná poloha, tak naše budoucnost. Nenechme se rozdělit, protože jedině společně můžeme vytvořit tyto pilíře vzájemného respektu, které podpoří společné dobro na celé příští generace. Děkuji za pozornost. majestät den beifall müssen sie schon budete... Já jsem nechtěl, abyste tak dlouho čekal, ale ten potlesk stál za to. Myslím, veličenstvo, že bychom vám tleskali ještě déle, protože jsme dlouho neslyšeli tak povzbuzující slova v našem parlamentu. Děkuji a jste kdykoliv vítán v tomto parlamentu. Kolegyně a kolegové vyjádřili veličenstvo vy, vaše země, váš region, ale také vaše osobní představy. Vy jste nám mluvil mnohým z duše. Děkujeme vám.